Od eh, frakce socialisté a demokratů jsem dostala návrh, aby Silva Ferreira byl jmenován členem výboru Econ. Je někdo proti? Zdá se, že ne, takže tato nominace je tímto schválena.